Hello to everybody. Krásný do- dobrý den. <laughs> Myslím si, že je na čase, abychom začali. Krásné dobré ráno. Máme velice nabitý program na dnešní dopoledne, máme zasedání výboru a pak následuje schůze koordinátorů a máme mezi námi také velice čestné hosty, eh, jelikož eh, finské předsednictví posílá ministry do parlamentu, dovolte, abych je mezi námi přivítala a pro, na zahájení musíme schválit pořad jednání. Můžeme to prosím učinit? Máte někdo nějaký návrh nebo námitku týkající se navrženého programu? To znamená, nikdo nemá námitky, považujeme tedy pořád jednání za schválený. A teď mám několik oznámení. Pravděpodobně to bude eh, pro vás radostné. Dnes máme k dispozici na tlumočení všechny jazyky. A nyní musíme schválit zápis ze zasedání 10. července, 15. července a 18. července. Eh, všichni jste dostali zápisy ze schůzí e-mailem, takže jestli víte, o čem hovořím. Můžeme tedy schválit tyto zápisy? Ano, beru to jako schválené, děkuji. A e, nyní přistupujeme k hlavnímu programu dnešního zasedání. Dovolte, abych ještě jednou mezi námi přivítala naše hosty, e, ministra pro zaměstnanost pana Timo Haraku, a paní Aina Kajsa Pekonen, finskou ministrině pro sociální záležitosti a otázky zdraví. Vítejte. Než dám slovo našim hostům, dovolte, abych vás informovala o tom, že mnoho členů našeho výboru projevilo zájem položit našim hostům otázky, takže to učiníme dvou kolech. První kolo bude kolo, kdy dostanou slovo koordinátoři. Dovolte, abych vám přečetla jejich jména za EPP, pan Denis Radke, za SAD, paní Gabi Bišov, za eh, RE Grabeš Bisaru, za zelení paní eh, Kira Petr Hansen, za, nez, za ID pan Franžame, EKR, paní Alžběta Rafalská a za Gue Nikolaj Vilomsen. Jste všichni zde? Ne? Dobrá. Krásné dobré ráno. Kira Pettenhansen to není, ale já jsem spolu koordinátorkou, moje jméno je Katarina Langzípen, takže um, bych ráda znesla otázku za kolegu. Ano, dobře, tak to akceptujeme. Čili v prvním kole dostanou slovo koordinátoři, pak eh, bude následovat společné zodpovězení vašich otázek a potom bude následovat druhé kolo. To je opravdu dlouhý seznam členů našeho výboru. Eh, takže Každý z koordinátorů bude mít čas dvě minuty, ale prosím, dodržujte tento časový limit, protože já bych ráda, aby se dostal ke slovu každý člen výboru, který projevil zájem položit otázku eh, či přednést příspěvek a budu velice přísná, budu dbát na dodržení času. A nyní dávám slovo našemu finskému hostu, panu Harakovi. Prosím, máte slovo. Kýtos, puheenjohtaja. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové. Nejprve bych vám rád popřál, paní předsedkyně, poblahopřál vám i místopředsedům a místopředsedkyním ke zvolení do funkce. Doufám, že budeme mít plodnou spolupráci ku prospěchu Evropy. Musím říci, že z osobního hlediska toto pro mě je skutečně velký okamžik že mohu být zde u vás v Evropském parlamentu. Před 25 lety jsem měl příležitost zde pracovat. Ještě dříve, než Finsko přistoupilo eh, k Evropské unii, bylo to tedy asi před čtvrt století Já je mi nyní velkým potěšením, že mohu být zde mezi vámi jakožto ministr a představit vám program třetího finského předsednictví musím říci, že situace není stejná, když to srovnám s těmi prvními dvěma prezidentstvími v roce 90 a 2006. Jsme v situaci, jak jistě víte, přechodu, transformace z hlediska institucionálního. Dále pokračujeme na práci, kterou zahájilo rumunské předsednictví, co se týče legislativy, ale máme také příležitost a řekl bych dokonce i povinnost zahájit plodnou spolupráci na strategickém programu s vaším parlamentem a s komisí, která bude ustavena. E, strategický plán a program ku prospěchu a blahu Evropy. Chceme být i pionýři v této věci. Chceme jít skutečně předem a toto od nás očekávají evropští občané, toto si přejí. Cíle finského předsednictví bychom mohli schrnout následujícími slovy. Trvalá, trvalé udržitelná Evropa, trvalé udržitelná budoucnost. Chceme zajistit transformaci směrem k neutrální klimatické ekonomice a udržitelné ekonomice z hlediska sociálního. Opíráme se o základní hodnoty, to je respektování právního státu, konkurenceschopnost, Evropa sociálně inkluzivní. Rovněž si přejeme posílit postoj Evropy a pozici Evropy na mezinárodní scéně a být pionýrem v oblasti boje proti klimatickým změnám. Chceme také zajistit strategii pro udržitelný a inkluzivní růst. Rovněž hodláme pokračovat v strategickém programu, který přijala Rada v červnu. Dále budeme dbát na sociální spravedlnost v našich programech a samozřejmě také s ohledem na transformaci směrem k neutrální ekonomice z klimatického pohledu. Co se týče rady ve složení EPSCO před několika týdny, tam jsme již hovořili o konkrétních věcech, zejména o té transformaci směrem k neutrální ekonomice z klimatického hlediska. Ministři jsou toho názoru, že je důležité, aby tato transformace byla zrealizována co možná nejrychleji, ale zároveň musí být inkluzivní ze sociálního hlediska a spravedlivá. Je třeba, abychom dbali také o sociální dialog. Tak, abychom právě zajistili, že ta transformace, ten přechod k té nové ekonomice bude spravedlivý z hlediska sociálního. Co se týče podniků a ekonomiky, tady je třeba se zaměřit na digitální ekonomiku a na lepší rozdělení práce a rovněž na sociální udržitelnost pracovníci by měli aktualizovat neustále své znalosti, tak abychom zajistili dobrou úroveň zaměstnanosti. To jsou tedy takové naše hlavní cíle a na ty se zaměříme v na konferenci, kterou zorganizujeme v Helsinkách v červenci. Eh, budeme se tedy soustředit na digitalizaci, celoživotní vzdělávání a lepší organizaci práce. A samozřejmě i v těchto rozhovorech budeme pokračovat na radách ve složení EPSCO. Rovněž bychom chtěli zajistit stejné příležitosti pro všechny. To je zásadní věc, neboť rovnost a rovné příležitosti je zásadní věc jak z politického, tak společenského, tak ekonomického hlediska. E, pracovní směr se zásadním způsobem mění. To je skutečná revoluce. Čelíme celé řadě nových výzev podmínky práce, bezpečnost práce. Toto musí být zajištěno i v těch nových formách práce. Nemůžeme nikoho nechat stranou. Dámy a pánové, z hlediska legislativního naše předsednictví nemá před sebou příliš velké úkoly. My se prostě obíráme o tu vynikající práci, kterou již odvedlo Rakousko a Rumunsko během svého předsednictví. My musíme zajistit, že budeme dobře sledovat práci Evropského sociálního fondu a Evropského sociálního fondu Plus, kde bychom měli zajistit nějaký společný postoj v přístupu k němu. Je také třeba dořešit několik rozpočtových záležitostí. Rada částečně došla ke společnému stanovisku, co se týče sociálního fondu a fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Budeme tedy i nadále Eh, pokračovat v našem jednání prostřednictvím trialogu s vaším parlamentem během celého našeho předsednictví. Podniky a zaměstnanci čelí celosvětové konkurenci. Z naší strany chceme vypracovat prohlášení z toho výročí prohlášení eh, Mezinárodní organizace práce. Dále třeba zajistit, aby pracovní podmínky a bezpečnost práce byla zaručena ve všech typech pracovních příležitostí. Rovněž je třeba posílit naši konkurenceschopnost. Finsko vypracuje závěry rady, které se budou týkat právě posílení zaměstnanosti jako takové. Je třeba, abychom zajistili spravedlnost ze sociálního hlediska a rovněž, abychom zlepšili kompetence našich pracovníků. Rovněž se musíme zaměřit na možnost pracovat v dobrém fyzickém a psychickém prostředí, třeba posílit jazykové dovednosti, znalosti a schopnosti pracovníků prostřednictvím vzdělávání, ale také s ohledem na potřeby podniků. Během našeho předsednictví budeme diskutovat o sdělení komise, které se týká hlasování a rozhodování kvalifikovanou většinou v oblasti sociální politiky. Rovněž musíme zohlednit pracovní podmínky ve třetích zemích. Toto vše se odrá, bude odrážet v návrzích komise, které se pak budou prodebatovávat s členskými zeměmi. Rovněž bychom měli eh, hovořit o zrealizaci sociálního pilíře jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. Budeme hovořit o výzvách v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Rovněž zorganizujeme a bude to 9. prosince večeři, slavnostní řečeři pro ministry. Tam bude přizvána rovněž komise a sociální partneři a samozřejmě rovněž členové vašeho výboru. Z hlediska legislativního členské státy budou muset implementovat několik různých směrnic. My musíme posílit implementaci těchto legislativních ustanovení tak, abychom zajistili kontinuitu. Co se týče mobility pracovníků, zde budeme pokračovat v práci, která byla zahájena v Bratislavě. Myslím si, že můžeme zajistit dobrou mobilitu pracovníků, bezpečnou a spravedlivou mobilitu. Samozřejmě při všem zohlednění práv zaměstnanců. Pro nás je sociální dialog něco velice důležitého. My vždy budeme zohledňovat názory sociálních partnerů. 16. října bude zorganizovaná vrcholná schůzka tripartity a samozřejmě i vy budete na tuto schůzku pozváni, vy, poslanci Evropského parlamentu, dám. Pánové, vážená paní předsedkyně, to, to je z mé strany vše a já se těším, že budu moci zareagovat na otázky poslanců. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za váš projev a také za dodržení vašeho časového limitu. A nyní dostáváte slovo vy, paní ministrině. Děkuji. Arvoisat edustajat. Děkuji vám mnohokrát, vážená paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vám chtěla velice poděkovat za zorganizování tohoto slyšení. Je pro mne velkým potěšením, že mohu být mezi vámi a mohu s vámi mít výměnu názoru k u příležitosti finského předsednictví. Eh, my si všichni uvědomujeme význam sociálního rozměru Evropy. Jsem si jistá, že začínáme plodnou spolupráci a doufám, že v tom budeme pokračovat i po skončení finského předsednictví. Naše spolupráce nám pomůže vybudovat lepší Evropskou unii, unii, kde se budou cítit občané dobře a dokonce lépe než kdy předtím. Naším úkolem jako zástupců občanů musí být se o to zasloužit. Eh, je třeba, aby se potvrdila legitimita Evropské unie. Můj kolega pan Haraka vám právě předestřel priority finského přede, předsednictví eh, z hlediska politiky zaměstnanosti a a legislativy v této oblasti a já bych se ráda věnovala prioritám v mém portfoliu, což je sociální politika, politika sociálního zabezpečení a zdraví při práci a o zdraví obecně. Naše platforma se zaobírá jaksi pohodou občanů. A proto, aby jeden každý občan se cítil dobře. My se snažíme o trvale udržitelný a zdravý způsob života, aby všichni měli základní příjem, aby existovalo sociální bydlení, aby existovala možnost kvalifikace pro práci to je to nejdůležitější pro naše akce, abychom fungovali jako ekonomie pro lidi a ne obráceně a mm, snažíme se soustředit se na zaměstnávání, rozvoj podnikatelského ducha A snažíme se o to, abychom skutečně eh, měli ve Finsku eh, šťastné občany, kteří budou mít příležitost se kvalifikovat a eh, žít tak dobrý život. A my se snažíme vést takovou politiku, abychom skutečně nikoho nevynechali, abychom se starali o každého i o ty, kteří se necítí dostatečně silní. Nikdo by neměl být vyloučen. je třeba, aby se všichni mohli zapojit. Rodiny je třeba, abychom spravedlivým způsobem rozdělovali eh, naše aktivity tak, abychom zajistili trvale udržitelný rozvoj. Eh, hodnoty a cíle v našich programech jsou ty, které vám představil pan ministr Haraka. Naše priority jsou společné hodnoty, eh, zásady právo na práci. Eh, snažíme se zasazovat o Evropskou unii, která bude inkluzivní jak v ekonomickém, tak v jiných ohledech. A je třeba také eh, zohlednit boj proti klimatu za zajištění zároveň veškeré bezpečnosti pro naše občany. A to vše to vše eh, bude možné pouze budeme-li mít eh, silný sociální rozměr Evropy. Je tady celá řada otázek a témat, eh, u kterých je třeba skutečně zajistit záruku takovéhoto rozvoje Evropy. Evropská unie má významné kompetence v mnoha oblastech a je zcela zásadní, abychom se soustředili na uskutečňování cílů s největším úsilím. Musíme se podívat na to, mm, e, jak vypadá situace v podmínkách e, globalizace ekonomiky. Dámy a pánové, jak už bylo konstatováno, e, my se chceme soustředit na to, abychom měli ekonomii, která bude pro blaho občanů a zároveň jim zajistí zdravý a šťastný život. A proto je třeba vyvinout určité strategie. Naše kroky povedou k rozvoji právě této sociální dimenze Evropy. Tuké osaltán pilarin tehokasta. Prostě ekonomie, kde se budou lidé cítit dobře. E, takováto ekonomie, která e, bude mít za prioritu občany, E, je zcela zásadním cílem prostě ekonomie pro blaho občanů. To musí zůstat naším hlavním cílem. Musíme zaručit rozvoj takovéhoto způsobu ekonomie a zároveň zaručit hospodářský růst. cílem musí být také zaručit produktivitu, ekonomický rozvoj, zaměstnatelnost a také sociální stabilitu. Jak už bylo řečeno, nikdo nebude vyloučen. Chceme zabezpečit, aby občané cítili, že e, jsou v bezpečí a že mají veškeré možnosti pro svůj rozvoj. To je zcela zásadní pro trvale udržitelný rozvoj a Proto my se tak soustředíme na tuto ekonomii, kterou nazýváme ekonomií pro blaho občanů či pro pohodu občanů. Snažíme se zasazovat se o systematický růst, ale pro pohodu občanů a nikoliv pro uh, růst ekonomických čísel. Chceme, aby se občané cítili dobře. Chceme posílit tento sociální rozměr. musíme lépe využívat již stávající struktury. Není proto třeba vyvíjet eh, bezpodmínečně struktury nové. Je třeba usilovat o to, aby naše akce byly efektivnější ve smyslu bezpečnosti, zdraví, genderové rovnosti. Naším cílem je uskutečňovat Eh, závěry rady, které by měly být zveřejněny v říjnu eh, v rámci závěru rady mm, pro setkání pro ekonomii. Jedná se také o posílení genderové rovnosti a o ochranu zdraví a bezpečí. Eh, v prosinci se sejdou ministři pro práci a zdraví. A e, bude se také jednat o další možnosti, jak zabránit vylučovaný ob, vylučování občanů ze současného vývoje, které ještě existuje. Vážené poslankyně, vážení poslanci, <clears throat> pan poslanec již tady hovořil o naší agendě. Běží nyní vyjednávací proces Eh, v rámci systému sociálního zabezpečení. Eh, diskuse stále pokračují po dobré práci, kterou vykonalo rumunské předsednictví. Tato vyjednávání jsou velice citlivě a politi- z politického ohledu. A Eh, my si rádi vyslechneme postoj parlamentu eh, k, této, eh, k tomuto tématu. Děkuji vám za vaši pozornost a velice se těším na vaše otázky a pokusím se odpovědět na ně společně s mým kolegou, pane ministrem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji i vám za to, že jste dodržela časový limit i za všechny informace, která jste, které jste nám poskytla. A teď dostanou slovo koordinátoři, první kolo otázek. Těch sedm koordinátorů, každý z vás máte prosím dvě minuty na svou otázku. Tedy jako první frakce strany Lidové, pan Denis Radke. Děkuji paní předsedkyně, vážení páni a paní ministři, ministrině, kolegyně, kolegové. Děkuji vám za tu perspektivu svého předsednictví, kterou jste tady nastínili. Rád bych se věnoval jedné konkrétní věci a sice to pozvání na summit sociálních partnerů. To je iniciativa, kterou vysloveně vítám příliš často tohle téma přijde zkrátka v EU. Sociální tržní hospodářství je systém zakotvený ve smlouvách a sociální tržní hospodářství může fungovat jenom při fungujícím sociálním partnerství. Já si myslím, že tam, kde funguje sociální partnerství, je méně potřeba, aby politika něco napravovala. Proto tuto iniciativu výslovně vítám. Ale konkrétní otázku související s vlastním předsednictvím v radě. To ostatně spadá do složité doby. Šance na tvrdý Brexit volbou Borise Johnsona značně stouply, bohužel. Proto konkrétní otázka, jak se chcete proaktivně připravit na sociální dopady které mohou dopadnout na mnohé občany EU, kteří ve Spojeném království žijí a pracují. To je složitá otázka, která spadne do vašeho předsednictví, možná o tom jste už uvažovali. A potom SF 883, Fond pro vyrovnávání se s globalizací, jak to budete řešit. Možná řeknete, počkáte, co parlament, ale přece by mě to zajímalo. Další téma, které bude na pořadu dne, rozpočet, jak tam chcete tu sociální dimenzi Evropy reflektovat, k tomu, kdybyste prosím také něco mohli říct. A poslední poznámka, včera jsem byl ve výboru ITRE, tam se také hovořilo o klimatických změnách, bylo to dominantní i v tomto výboru se musíme bavit o sociálních dopadech tohoto jevu, jenom jednoho dne musíme opustit ten modus, kdy lidem stále říkáme ano, ano, máme na mysli i sociální dopady těchto změn, na všechno to bereme vážně. Jednou to bude muset už být konkrétní a to zažívám i u sebe doma. Právě průmyslová sféra má obavy o budoucnosti pracovních míst a všeho dalšího, takže je na místě už jim dát nějaké konkrétní odpovědi. Děkuji. Prosím, paní Bišov. Děkuji za to, že jste nás informovali o konceptu svého předsednictví. My se těšíme na vaše předsednictví a jsme zároveň velice potěšeni, že eh, udržitelnost je hlavním principem všech dimenzí, sociální, ekonomické, ekologické a tak dále. Myslím, že to bude velice zajímavé sledovat, co to znamená udržitelná společnost, která je spravedlivá, férová, a která zároveň vede k rovnosti. Myslím, že jednou z klíčových záležitostí v tuto chvíli je nerovnost v Evropské unii. Tomu se musíme věnovat. A další otázka, co je udržitelná firma? Například bezpečí, dobrou spoluúčast pracovníků, pak samozřejmě také velice podporuji vaše soustředění se na sociální dialog. Zajímalo by mě, co chcete udělat ve smyslu posílení kolektivního vyjednávání. Víme, v posledních letech tady došlo k velkému oslabení a je to jedna z velkých výzev, s níž se musíme popasovat. A dále sociální pilíř. Vy jste to zmínili, ale myslím, že vaše předsednictví spadá do opravdu specifické doby, dochází k přechodnému období, budeme potřebovat eh, nové partnery pro sociální pilíř a potřebujeme konkrétní akční plán, aby se posílila důvěra občanů, že nešlo o nějaké plané sliby. A my bychom rádi věděli, co konkrétně plánujete, jak tento pilíř hodláte prosadit do akčního plánu. A také bych ráda zmínila to, co jste Eh, zmínili jako jádro svého programu digitalizace. Tady nás čekají opravdu velké výzvy a musíme ten proces nějak politicky utvářet a myslím si, že bude velice důležité aktualizovat práva zaměstnanců, aktualizovat sociální práva a posunout je do nové éry, která nás ve světě práce čeká. A ještě 883. Vím, že jste o tom hovořili, ale zajímalo by mě, co očekáváte během svého předsednictví. Děkuji. Teď dostane slovo pan Pislaru, ale opravdu bych eh, poprosila už paní Lengenzíben, aby se připravila. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministrině, pane ministře, v rámci slova přiděleného frakci Renew Europe bych vám chtěl poděkovat za vaši informaci a chtěl bych vyjádřit naději, že budeme dobře spolupracovat s vaším předsednictvím. Naše frakce, jak již název říká, chce obnovit Evropu. Věříme v jednu Evropu, jednu Evropu sjednocenou od severu po jih, od východu na západ, ale i uvnitř Eh, myslíme si, že je třeba prolomit onen ďábelský kruh exkluzivní vylučování, je třeba zavést inkluzivní společnost. Eh, co se týká konceptu, který jste tu naznačili, ona ekonomika pro blaho občanů, to ostatně OECD se snažilo tím indexem lepšího života, tak aby nebylo všechno orientováno jenom na HDP. My věříme v trh, ale věříme i v inkluzi. Ale realitou je, že 25 milionů dětí v Evropě žije v chudobě a nemohou využívat šance, které společnost poskytuje. Um, milionů mladých lidí 15 až 25 let nemá přístup ani ke vzdělávání, ani k práci. To jsou tedy věci, které musíme řešit. Jak víme, finská společnost se snaží poskytnout každému možnost. Nás by zajímalo konkrétní akce a jak chcete sdílet své zkušenosti s ostatními během svého předsednictví. Chci se zeptat jménem naší frakce, jak chcete postupovat v oblasti záruk pro děti. To o tom hovořila i paní von der Leyen, zvolená předsedkyně komise, jak konkrétně chcete posunout dopředu pilíř sociálních práv a jaké konkrétní politiky chcete protlačovat dopředu v oblasti sociální ochrany. Děkuji a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji teď paní Katrin Langenziepen a poprosím eh, paní Žeme, aby se připravila. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní ministrině, vážený pane ministře. Když tady zaznělo mnoho dobrých poznámek, děkuji vám za vaše prezentace. Já bych se ráda věnovala třema oblastem. Za prvé, zmínili jste, že nikoho, nikdo nemí, nesmí být opuštěn, každý by měl mít právo podílet se, podílet se na pracovním životě. Já bych ráda hovořila jménem těch lidí, kteří bez ohledu na to, jak dobře jsou vzdělaní a jakou mají podporu, přece jenom to prostě nezvládnou. My tomu v Německu říkáme uchytit se na trhu práce. Mám na mysli lidi postižené, kteří jsou často v nějakých institucích, kde žijí a pracují a ne vždy prostě mají tu možnost žít zcela samostatně a na trhu práce kolikrát čelí diskriminaci ze strany trhu práce. To jste zmínili velice dobře. Dalším důležitým velkým tématem je chudoba. Můj předřečník zmínil chudobu dětí. Já bych řekla, že se to týká lidí, kteří jsou třeba ohroženi bezdomovectvím. To se vlastně může přihodit každému v EU otázka bydlení, hledání bydlení po celé Evropě začíná být problémem. Tady bych chtěla připomenout Finsko, což je země, která je průkopníkem toho systému Housing First. Co by se konkrétně dalo udělat pro lidi, kteří jsou bez přístřeší, kteří jsou postiženi chudobou, kteří jsou diskriminováni v práci, lidé, kteří jsou postiženi ta pátá antidiskriminační směrnice by také měla být zmíněna. Jak to během toho půl roku svého předsednictví všechno chcete reflektovat? Děkuji paní Jame a poprosím paní Rafalskou, aby se připravila. Oui, monsieur le ministre, Ano, vážený pane ministře, Paní ministrině, já jsem s velkým eh, pozorností naslouchala vašim prioritám, tedy prioritám eh, finského předsednictví, ale to stále nezdivím, Já tady vidím velký rozdíl mezi vašimi ambicemi a realitou. A vy, já jsem se opřela o ty dva základní principy vašeho dokumentu Udržitelná Evropa pro udržitelnou budoucnost, mobilita evropských zaměstnanců. Co to vlastně a rekrutování e, dobrých lidí z třetích zemí. Co to vlastně je sociální dumping a masivní imigrace. Vy toto vlastně takto e, ještě podporujete vašimi prioritami. I když nyní vidíme, k čemu to vede, jaký je problém s vysílanými pracovníky, kteří jsou například vysílání k nám do Francie. Je to velký problém i z hlediska sociálního zabezpečení, je to pro nás velká zátěž, takže Eh, naši lidé, francouzi, pak jsou nezaměstnaní. Původu pouze příklad silniční dopravy. Když tady chcete rekrutovat ne, talenty ze třetích eh, zemí, hm, tak tím vlastně vy odebíráte těmto zemím ty nejlepší mozky. To také není asi nejlepší přístup. Dále, proč máte takové rozpory ve vašich prioritách? Vy tady chcete dělat v Evropě, Evropa už celou desítky let buduje znalostní a ekonomiku. K čemu to vlastně všechno vedlo? K čemu to sloužilo? my vidíme, eh, jak to vypadá, jak vypadá systém univerzit. Eh, univerzity vlastně neplní svůj úkol. A i my můžeme pouze říci, že tato politika je špatná, my ji kritizujeme a ty cíle takovéto politiky jsou toxické a nebezpečné. Vy se velice vzdalujete té ekonomice pro blahu občanů, o které tak často hovoříte paní Jana Falska a prosím, aby se přepravil pan Vilomsen. paní minister, paní ministře, šan... Vážená paní předsedkyně, paní ministrině, pane ministře, dámy a pánové, Priority finského předsednictví jsem vyslechla se zájmem. To jsou velice ušlechtilé priority, dokonce zní přesvědčivě, udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost, sociální rovnost, sociál, eh, udržitelný vývoj. Všechno hezké, ale ta otázka dnes zní jinak. Zní totiž, kdy to uděláme. Co se týká cíle samotného, všichni můžeme říct, že se na tom shodneme, ale jak by to mělo pokračovat? Naše debata je přes příliš obecná. Hovoříme o sociálním dialogu, ale jak v něm máme pokračovat, když dokonce i tady není dostatečný sociální dialog? Hodně jsme hovořili o blahu Evropanů, ale velice dobře víme, že to blaho a blahobyt v různých státech vypadá velmi různě. Paní ministrině hovořila o sociálních otázkách, hovořila o chudých, nejchudších, o těch, kdo jsou vyloučeni. Ano, problém chudoby, chudoba dětí, seniorů, vyloučených osob, demografické problémy, co s tím uděláme? Náš kontinent stárne stále víc, to jsou ty velké výzvy. Paní ministrině také hovořila o sociálních službách pro všechny. O jaké služby jde? O služby pečovatelské, o služby pro seniory nebo pro děti. Ekonomika blahobytu, co to má znamenat? Můžete nám říct k tomu něco konkrétnějšího? Já si myslím, že v této fázi bychom již měli být dál. Měli bychom hovořit o konkrétních legislativních opatřeních. Stejně tak eh, sem klíčovým významem patří politika zaměstnanosti. Objevují se na trhu práce nové technologie a to je velká výzva. Musíme zachovat pracovní místa, jak zajistíme další vzdělávání. A pak dalším problémem je sociální nerovnost. Děkuji. Paní Vilumcen jako poslední řečník v tomto kole. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji finským přátelům, že přišli, aby prezentovali své principy. Děkujeme, jsme rádi, že máte progresivní vládu. Naše frakce se e, velice raduje z toho, že finská levicová aliance se podílí na zprávě vaší země. Za prvé, mnoho pracovníků se propadá na dno, mnohokrát dochází ke špatnému zacházení se zaměstnanci, dochází k jevům sociálního dumpingu. Tedy moje otázka, hodláte využít finského předsednictví k tomu, abyste pracovali ve prospěch sociálního protokolu? Za druhé, paní von der Leyen ohlásila, že předloží návrh na minimální mzdu v EU. To samozřejmě může být užitečné v některých zemích EU, pokud to bude opravdu suma, z níž lidé mohou žít. Ale v severských zemích by to mohlo ohrožit, ohrozit model trhu práce v severských zemích s eh, kolektivním vyjednáváním. Tedy chci se zeptat, zda využijete svého předsednictví k tomu, abyste zajistili, zajistili, eh, že ta minimální, potenciální minimální mzda v Evropě neohrozí systém založený na kolektivním vyjednávání? Děkuji, děkuji za všechny vaše otázky. Teď dám slovo našim hostům k odpovědi. Nejdřív pan minister, potom paní ministrině. Prosím. monet Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za vaše vynikající dotazy, které se týkají celé řady oblastí. Já chápu ty vaše dotazy. Vždy chceme mít konkrétní elementy, konkrétní iniciativy, ale nezapomínejme, v jaké situaci se nacházíme. Ještě není ustavena nová komise, ještě neznáme její složení, tedy třeba bychom vyčkali a potom tedy uviděli, jak, jakou komisi bude mít paní von der Leyenová a co udělá konkrétně. A pak teprve my budeme schopni skonkretizovat naši činnost. Je ovšem třeba, abychom tuto situaci i využili. Netřeba, není třeba, abychom tady prováděli nějakou detailní revizi legislativy. Ne, je třeba nyní se zaměřit na naše priority, na velké cíle. A uvidíme, jak se to odrazí či neodrazí v programu příští komise. A pak budeme muset my, jakožto tři instituce, spolupracovat. Ptáte se, jak konkrétně můžeme zajistit, aby boj eh, proti klimatickým změnám byl spravedlivý z hlediska sociálního. Já mám pocit, že vy v Německu máte komisi, určitý konkrétní výbor pro klimatickou změnu a pro tu transformaci. A já si myslím, že to je dobrá věc. Ano, jsou oblasti, které jsou ohroženy. Tak tomu zajisté je. Je třeba, abychom zajistili skutečně redis, spravedlivou redistribuci, což znamená, že třeba zajistit vzdělávání, nové vzdělávání, nové možnosti pro ty, kteří budou jaksi oběťmi této, transform, této zelené transformace, této transformace ekonomiky směrem k ekonomice klimaticky neutrální. Samozřejmě musíme všem zajistit nové možnosti. Také je jasné, že je třeba, aby se šlo cestou zvýšení kompetencí a znalostí těch pracovníků, což se samozřejmě týká i osob s postižením. Je třeba všem zajistit co možná nejlepší možnost zaměstnanost. Co možná nejlepší možnost, jak získat pracovní místo. A my právě již vypracováváme závěry rady v této oblasti. Pokryje to všechny osoby, i ty nejzranitelnější pokryt všechny posoby na trhu práce, ať to budou seniori, ženy, lidé, kteří vzešli z migrace a další. Neboť tady je obrovský potenciál eh, možné zaměstnatelnosti těchto lidí. A je třeba, aby ty lidi eh, skutečně byly vystaveny spravedlivému zacházení z hlediska získání pracovního místa. Dále jste zmiňovali pracovní podmínky. Hovořili jste o sociálním dialogu, o sociálních organizacích. My samozřejmě rovněž se během našeho předsednictví zaměříme na tuto tematiku a samozřejmě také na tematiku kolektivního vyjednávání, jak jste to sami zmiňovali. Co se týče politiky pracovníků, my tady nemáme momentálně nějaký legislativní návrh v této věci, ale opakuji a trvám na tom, že například nová Evropská agentura e, e, zahájí svou práci, tady agentur, a my samozřejmě se s ní budeme v naší činnosti velice koordinovat ochrana pracovníků, zaměstnanců. Já si myslím, eh, paní předsedkyně, že já z mé strany to mohu takto ukončit a mohli bychom přejít k další řečnici. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za veškeré otázky, které byly velice zajímavé, jasně zaměřené. Mohla bych říci, že Stejné otázky si kladu i já. V oblastech, za které já odpovídám, bych se k tomu mohla vyjádřit následujícím způsobem. Ursula von der, von der Leyenová, předsedkyně komise, přednesla projev, já jsem mu s velkým zájmem naslouchala tomuto projevu a ona právě hovořila o tom blahu občanů, o sociálních otázkách. A my bychom chtěli veškeré tyto sociální mm, otázky vidět v jejím programu posílené. Toto je přístup, který přesně odpovídá naší představě o ekonomice pro blaho občanů. Paní von der Leyenová trvala na skutečnosti, že ekonomika je tady proto, aby zlepšila životní podmínky občanů a také jejich služby a ne naopak. My se velice zaměříme tedy na blaho občanů v našich ekonomikách. Také se nám velice líbilo to vše, co řekla paní von der Leyenová o posílení rovnosti. Hovořila o realizaci sociálního pilíře, pilíře sociálních práv a my toto velice vítáme. A nyní Čekáme, až bude známo složení nové komise a čekáme na program komise a na legislativní návrhy, které z nové komise vzejdou. My samozřejmě budeme veškerou tuto činnost bedlivě sledovat a podporovat, tak abychom zajistili věrohovnost Evropské unie. Budeme také trvat na otázce záruky pro děti a služ, otázce služeb pro děti. Takže velice, eh, s velkým napětím čekáme na to, co přesně komise předloží v této věci. je důležité, aby všichni byli pokryti systémem sociálního zabezpečení, ať již se jedná o zdraví či vzdělávání. Já musím říct, že u nás tyto věci fungují velice dobře, takže já mm, pouze mohu na vás apelovat, abyste se vydali cestou našeho modelu. Co se týče sociální dimenze, a ekonomiky pro blaho občanů, a to se týče pilíře sociálních práv. Mnozí z vás jste zmiňovali právě tyto oblasti. Jedna věc je jasná. My bychom měli vypracovat e, strategie na evropské úrovni pro to, aby tato myšlenka ekonomiky pro blaho občanů se stala něčím konkrétním, abychom byli schopni provádět. Budeme mít mimořádné zasedání, které se bude týkat tohoto tématu. A musím říct, že eh, momentálně mám pocit, že tato myšlenka je velice dobře přijímána. My o tom ještě budeme hovořit eh, na radě v červenci a pak se vrátíme k těmto otázkám v říjnu. Takže a, a, eh, čekám, že asi tak v polovině prosince budeme mít ra, závěry rady, které se budou týkat právě sociální oblasti. Rovněž je třeba nebo chceme zajistit, aby vlastně ve veškerých politikách Evropské unie byly sociální otázky lépe zohledněny, než tomu bylo do posud. Budeme se tomu věnovat skutečně velice systematicky. V mém vystoupení jsem e, upozornila na skutečnost, že v sociální oblasti je celá řada výzev, marginalizace, exkluze, vyloučení, tedy problém s migranty, otázky menšin. Toto všechno jsou výzvy, kterým se musíme věnovat, abychom zajistili, že našimi, naší sociální politikou pokryjeme všechny občany. Toto je velice zásadní, zejména v kontextu naší koncepce ekonomiky pro blaho občanů. Je třeba, aby ekonomika fungovala ku prospěchu všech a to spravedlivým způsobem, aby přispívala k vytváření všeobecného blaha. My to zajistíme naší politikou v oblasti zdraví, v oblasti vzdělávání, i když jsme si vědomi, že to nebude jednoduché. A samozřejmě to spadá v první řadě do kompetenci, do kompetence členských států. Doufáme, že všechny členské státy se k nám připojí a budou se snažit o to, abychom zajistili rovná sociální práva pro všechny občany na celém území Evropské unie. Víme, že co se týče například zdravotní péče eh, a také sociálních služeb, toto je v mnoha členských států právě předmětem velkých reform, takže Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale skutečně nemůžeme tolerovat, eh, aby například jisté miskrenace, kterým jsou vystaveny menšiny a určité kategorie eh, populace, přetrvávaly. Budeme se velice věnovat otázkám diskriminace a to u příležitosti a rady, která proběhne v říjnu. A doufáme, že ty debaty skutečně budou na vysoké úrovni. A rovněž je důležité, abychom zajistili práva všech našich občanů, zejména těch, kteří se nachází v obzvláště obtížné situaci. Tady mám zejména na mysli Brexit a veškerou problematiku, která se s ním pojí. Evropská unie zajistila ochranu sociálních práv a sociální zabezpečení britských občanů a my očekáváme, že Spojené království učiní to tež pro státní příslušníky států Evropské unie, kteří žijí ve Velké Británii. My bychom rádi, aby každý mohl přispět svým dílem pro rozvoj našich společností neboť je to příležitost pro naše společnosti, například osoby s postižením. Na ty nesmíme pohlížet jakožto na zátěž, to je příležitost, šance. Měli bychom zlepšovat tedy život a životní podmínky všech. Nyní směrnice proti diskriminaci. Tady bychom měli zajistit, aby tato směrnice byla účinným způsobem implementována, tak abychom zajistili služby na trhu práce a všeobecně pro všechny osoby s postižením. Dobře víme, že bohužel osoby s postižením jsou stále ještě vystavovány značné diskriminaci. Takže se těmto větázkám budeme také věnovat, a to na radě 26. října. Pokud dovolíte, musím říci, že jsem potěšena skutečností, že náš systém blahobytu je jistým modelem, modelem, který zajišťuje zabezpečení všem občanům a také rovnost a spravedlnost. Měli bychom zohlednit skutečnost, že každý systém je samozřejmě přizpůsoben specifické situaci každé jednotlivé země, takže nemůžeme srovnávat vše jakýmkoliv způsobem. Musíme být vždy pozorní, pokud provádíme nějaké srovnání, ale navzory tomu si myslím, že je tady potřeba zreformovat naše systémy sociálního zabezpečení. Co se týče bydlení, připomínám, že to spadá do kompetence mého kolegy Kristo Mikonena, který má právě eh, ve své gesti životní prostředí a klimatické změny. Já doufám, že se situace zlepší všude v Evropě pro osoby bez střechy nad hlavou, pro, pro osoby bez domova. My učíme vše pro to, abychom zlepšili jejich situaci. A není otázka digitalizace. Digitalizace představuje nové možnosti, například proto, aby se vytvořily lepší služby, nebo proto, abychom vytvořili spravedlnější společnost. My samozřejmě tyto cíle podporujeme a měli bychom učinit vše pro to, aby občané, kterým hrozí diskriminace, byli zapojeni. Opravdu stále opakuji, nechceme nikoho nechat stranou ani v oblasti digitalizace. Digitalizace v oblasti sociálního zabezpečení představuje možnost vyvinout ty nejlepší nástroje pro to, abychom zajistili co možná nejspravedlnější a nejúčinnější ochranu. Děkuji tolik z mé strany. Děkuji mnohokrát a nyní přecházíme k druhému kolu otázek. Dovolte, abych vás informovala, že více než 20 z vás chce dostat slovo aby se zeptali našich hostů. Je to poměrně velký počet z vás a možná, že se ještě někdo z vás přihlásí během tohoto kola, takže já krátce přečtu ten seznam a potom se budou muset domluvit na pravidlech. Sen, Mr. Kanev, Madame Sander, Madame Galvez, Madame Holmes, Madame Gualmini, uh, Madame Saliba, Madame Brunet, uh, Madame Salani, uh, Madame Lenoir, Madame Vedren, uh, Madame Donat, uh, Mr. Canas? Canas? Yes. Uh, Madame Rafaela, uh, Madame Phillips, Madame Zambelli, Madame Lizzie, uh, Mr. Goiking, Madame Zalewska, Uh, Mr. Mr. and Madame Rondinelli. Anybody... Ještě někdo, eh, koho jsem nečetla? Prosím pěkně. Ano, zaznamenali jsme si. Takže nyní k pravidlům, která si musíme domluvit. Eh, půjdeme podle jednotlivých politických skupin, takže vždycky bude hovořit eh, jeden řečník za jednu politickou frakci. A také se domnívám, že už jsme zažili, jak obtížné je pro vás dodržet tu jednu minutu s výjimkou pana Vilomsena, kterému chci poblahopřát. Nikdo jiný nebyl schopen, pardon, dodržet v tom prvním kole ty dvě minuty. A máme tady velký počet z vás, kteří chtějí hovořit, takže prosím pěkně, každý z vás bude mít minutu a půl. Souhlasíte s tím? Dobrá. Takže prosím pěkně, snažte se dodržet tento limit. Děkuji vám. A teď začneme tedy první řečnicí paní Skicadel. A další bude. Je tady dáma, která má hovořit? Není. Dobrá. Takže začneme se Cindy Fransen a po ní bude hovořit paní Galvez. Děkuji vám mnohokrát. Eh, dovolte, abych poděkovala mm, pánu ministrovi a paní ministrině za představení cílu finského předsednictví. Mám otázku v souvislosti s Brexitem. Belgie eh, je vystavena tomu riziku, že bude eh, zažívat nejtvrdší dopad, protože mnoho tisíc pracovních míst je ohrožena. Eh, domníváte se, že eh, v fondu pro globaliza- eh, v globalizačním fondu, pardon, ve fondu pro přizpůsobení se globalizaci bude dostatek prostředků, abychom mohli překonat tento problém. A potom digitální technologie. Čína reprezentuje největší procent, zatímco velmi málo procent Evropanů má digitální kvalifikace, digitální znalosti. Budete schopni schopni také eh, jak si eh, zredukovat, snížit tuto velkou propast, která tady existuje? To jsou tedy tyto mé dvě otázky. Ano, děkuji. To byl dokonce podčasový limit. Teď tady máme paní Lina Galves. Máte slovo a po ní paní Sylvie Brune. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Přeji vám všechno nejlepší eh, pro finské předsednictví. Hovořili jste o této ekonomii pro blaho občanů, že občané by měli být prostě v srdci eh, veškerého inkluzivního a trvale udržitelného růstu, ale v minulých letech politika Evropské komise eh, pomohla ke zvýšení nerovností, prekérních pracovních místech a ke zvyšování se sociální nespravedlnosti. Já bych se chtěla zeptat na evropský semestr. Evropská komise mnoho lidí a zdrojů soustředí na analýzu evropského semestru, eh, eh, které se zaobírají tím, co by země mohly dělat a nedělají a eh, je to prostě založeno na předpokladu, který není vždy potvrzen skutečnými údaji. A ráda bych se zeptala, zda se skutečně budete soustředit na tato data a na to, aby příslušné údaje byly začleněny do evropského semestru. Protože jenom 14 ze 20 bodů pilíře nesouvisí s indikátory tohoto sociálního, tohoto sociálního bodování a pouze šest z nich je z části pokryto. Děkuji vám mnohokrát. Paní Sylvie Brunet a pak paní Philips. Mikrofon? Omlouvám se. Eh, paní ministrině, pane ministře, děkuji za to, že jste mezi námi. Hovořilo se tady o rizicích a o tom spoždění kompetencí, které jsou dožadovány eh, na pracovním trhu a které existují pro ty, pro ty kteří práci hledají. Já se vás chci zeptat především na mladé Evropany. Eh, to jsou mladí lidé, kteří, je to 14 milionů mladých lidí, více než milion ve Francii, kteří ještě vůbec žádnou práci nemají. A i co předpokládáte pro eh, tuto populaci? Také jste hovořila o modelu superuniverzit. To se mi zdá velice zajímavé. Nebylo by možno soustředit se taky na zaměstnanost mladých, eh, aby byli kvalifikováni i dále a ne pouze v té počáteční fázi? Děkuji. Paní Philips, máte práci a připraví se pan Goldinger. Děkuji vám za vaši prezentaci. Přeji vám hodně úspěchů ve vašem předsednictví. Finsko samotné má velice stěžádostivý cíl dosáhnout nula emisí v roce 2030 a jsou skutečně mezi zeměmi, které jsou v čele těchto snah v rámci toho zeleného dílu. Ale přechod k tomu je skutečně zcela zásadní. Co se týče zaměstnanosti, jaké návrhy máte pro odbory pro zabezpečení spravedlivého přechodu a bude se o tom hovořit podrobněji na samitu na podzim tohoto roku. Děkuji, pan Gorkin, a připraví se paní Šajby. Děkuji vám, krásný dobrý den. Děkuji mnohokrát za ten výhled, který jste nám poskytli ve vašem předsednictví. Já sám musím říct, že jsem byl velice zklamán tím, co jsem slyšel. Příliš málo konkrétních věcí, příliš mnoho frází o sociální spravedlnosti a mě tam chyběly zcela konkrétní věci, eh, jak prostě eh, pomoci mladým lidem. Teď téma oblast sociální. Víte, Eh, jenom jednou, jednou jedinkrát jste použili termín rodina, kdy jste hovořili o sociálních službách. A to pro mě osobně, který je za rodinnou stranu v Německu, příliš málo. Mm, eh, já si myslím, že zárodkem je funkci, eh, zároveň zárodkem fungující Evropy je rodina. A tady bych si býval přál, protože Většině rodin v Evropě se daří špatně. Tady bych si býval přál, abyste tady uvedli konkrétní záležitosti, abyste řekli to, o čem se zmínila paní von der Leyenová. Eh, my chceme posílit práva rodiny, chceme posílit možnosti rodin, dětské příspěvky. To je kořen naší demokracie a to je základní, eh, základní bod pro veškeré naše soužití v Evropě a proto se musím upřímně říci velice zklamán a doufám, že to ještě ne napravíte. Přeji vám tedy hodně úspěchů v vašem předsednictví a doufám, že společně se dostaneme ještě na cestu do Evropy rodin. Děkuji mnohokrát. Teď paní Šajby. A pan Leftos Nikolau se představí. Dobrý den, dobrý den paní, předse, paní předsedkyně, dobrý den paní ministrině, pane ministře, dobrý den všem. Vy jste hovořili o otázce bydlení. Bydlení je základem a podmínkou pro důstojný život a pro přístup k sociální inkluzi, o které jste hovořili. A také se hovořilo, paní ministrině, jste hovořila vy o bezdomovectví. A existuje tady model řady e, organizací, říká se tomu především bydlení. Bydlení jako první věc, kterou třeba vyřešit. A já si myslím, že je třeba soustředit se právě na tu otázku bydlení. A e, asociace, zejména nadace, která se tomu věnuje, otázkám bydlení, konstatovalo, že příjmy, eh, které, nebo část příjmu, která jde na bydlení, se stále zvyšuje v celé Evropě. A máme tady země, stejně tak jako například Nizozemí, má takovou dobrovolnickou politiku, co se týče eh, eh, stavění sociálních bytů. Ale přitom to bylo sankcionováno Evropskou unii, protože Evropská unie oznámila, že bydlení musí být realizováno v rámci konkurenční politiky a snaží se prostě vylučovat takovéto veřejné bydlení. Ale tady přeci a řekli, že se jedná o nekalou konkurenci v rámci toho sociálního bydlení v Nizozemsku. A to bych ráda věděla, jaký, jaký máte postoj k těmto otázkám kritickým v souvislosti s bydlením. Děkuji teď pan Nikolau a pan Kaněv. Děkuji mnohokrát. Slyšeli jsme mm, o politikách, ale v minulých osmi letech to tady přivedlo zoufalé výsledky. 20% snížení plato u nás, e, smlouvy jenom na určitý uvazek nebo na určitou dobu kolektivní vyjednávání bylo naprosto zrušeno, nerespektováno, takže jak to vypadá s tím evropským pilířem pro sociální práva, je to něco, co rozhodně nebylo plně implementováno a my se domníváme, že minimální úroveň norem standardů, co se týče bydlení, je třeba jak si ustanovit a vytvořit proto příslušné podmínky, ale tomu musí také odpovídat mzdy a platy. A když se podíváme na obecný výsledek, na podmínky práce například v Amazonu a v, nadnárodních společnostech, eh, tady to máme úplné zemětřesení, kdy zaměstnanci Eh, museli eh, akceptovat eh, naprosto nepřijatelné podmínky. V jiných zemích vidíte, že mobilita pracovníků byla omezena a že se podškrtilo, zamezilo možnosti stávek. Mm, některé služby byly naprosto zrušeny. Takže my se obáváme, že výsledkem je, že eh, lidé vidí, že tady se situace zhoršuje, ale my musíme naopak zvýšit možnosti pro zaměstnanost eh, a také lepší pracovní podmínky. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Kaněv, máte slovo a připraví se paní Eliša Holmes. Děkuji vám. Vážený pane ministře, paní ministrině, já budu velice stručný. Domnívám se, že my všichni podpoříme a bude to jistě velký konsensus v Evropském parlamentu, že je nezbytné mít aktivnější politiku v oblasti klimatu a je tady jistě také veliký konsensus v tom, že potřebujeme dbát na přechod spravedlivý zejména pro ty znevýhodněné oblasti a pro země, eh, které byly založeny, jejichž energetika byla založena na energetické uhlí. Bulharsko je země, která žije v přechodu už 30 let, abych tak řekl a vím, že žádný přechod není nikdy tak spravedlivý, jak se původně zamýšlelo. A rád bych se vás zeptal, eh, co se domníváte se, že existují nějaké, nějaká konkrétnější opatření pro energetickou oblast, pro oblast uhlí právě pro toto přechodné období. Já si myslím, že i Finsko čelilo takovým problémům v minulosti, takže jste má, máte jistě i osobní zkušenosti s tím. Děkuji, paní Liša Holmes. A paní Alsalany, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také oběma ministrům, že přišla by nám přednesli svůj projev o e, prioritách finského předsednictví. E, já se velice zaobírám sociálními záležitostmi a je to téma, které má obrovský význam zejména pro evropskou mládež. A to je zejména situace s nezaměstnaností. Máme nejlépe připravenou generaci mladých, ale nedostatečné příležitosti pro jejich zaměstnání. Mm, eh, velice často dostávají příležitost pouze pracovat v prekérních podmínkách a nemohou začít dobře svou životní dráhu. Podívejme se například na ty záruky pro mládež Evropské unie. Jakým způsobem může generovat zlepšení podmínky pro mladé lidi. Podívejme se na sociální záležitosti. Tady se táží ty oblasti, ty osoby, které jsou bez přístřeší, jak se mohou dostat k nějakému lepšímu živedu. Eh, bylo by dobré, kdybychom přejali finskou aktivitu eh, v tom Housing First, tedy nejprve bydlení. Abychom tedy důstojné bydlení skutečně učinili jednou z priorit. Bude to tak i ve vašem předsednictví. Děkuji mnohokrát mnohokrát. Děkuji, paní Salany. Máte slovo a připraví se paní Lesy. Ano, děkuji. Já bych velice ráda hovořila švédsky. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že mohu položit svou otázku. Chci poděkovat panu ministrovi, paní ministrině za to, že přišli a představili nám jejich priority a také za jejich odpovědi. Zdá se mi dobré, eh, je zajímavé nejprve se podívat na vlastní šatník, než si člověk kupuje nové šaty. Čili podívat se nejprve na to, jaké možnosti už mám, než se vydám nějakou novou cestou. To je jistě pozitivní. Ale mám určité pochybnosti, protože my všichni víme, že celou řadu voličů e, jsme vlastně nepřesvědčili a Evropská unie by měla být institucí či organizací, e, která posiluje lidi, která posiluje občany a proto si kladu otázku, jakým, do jaké míry finské předsednictví chce zabezpečit, aby návrhy, které tady zazněly, byly také skutečně realizovány aby se tedy blahobyt nezhoršil, ale zlepšil? To je první otázka. A k druhé otázce? Nelze dostatečně často opakovat, že je třeba bojovat proti rasismu na trhu práce. Rasismus a xenofobii u nás nemají žádné místo, ani v Evropské unii jako takové. A proto doufám, že i tomuto tématu se budete věnovat ve vašich záměrech. Děkuji mnohokrát, děkuji. Teď paní Lejzy a připraví se paní Zálevská. Děkuji paní předsedkyně. Dovolte, abych srdečně poděkovala paní ministrině i panu ministrovi za jejich slova. Vaše předsednictví se bude zaobírat svými úlohami v době přechodu k čistějšímu hospodářství v době digitalizace, eh, abych tedy vyněla ty nejkonstruktivnější aspekty. Vy chcete vytvořit spravedlivý přechod tak, aby všichni zaměstnanci tak zvaných tradičních průmyslových odvětví se mohli tohoto přechodu účastnit. S jakými nástroji, s jakými zdroji? Chcete pracovat tak, abyste posílili zaměstnanost v evropských zemích, při přechodu k digitalizaci a CO2 neutrální společnosti, v jakých fázích chcete pracovat. pracovat. Ty nejmenší podniky asi nebudou mít nezbytné nástroje po ruce, aby mohly jít touto cestou. Hmm, eh, jak eh, řešit eh, krize tak, aby se zvládla tato změna i v, tradičně, v tradičních průmyslových odvětvích. Eh, uvažovali jste o tom, že to možná povede k nerovnostem ve třetích státech. Přemýšleli jste o těch důsledcích, že možná zaměstnankyni a zaměstnanci rodinných podniků nebudou moci eh, se účastnit toho přechodu. Děkuji, děkuji, paní Zalevská. A připraví se pan Pacen Paní předsedkyně, děkuji. Vážená paní ministrině, pane ministře. Pan minister tady správně řekl, že finské předsednictví vlastně bude trvat tři měsíce v nejlepším případě. Všechno závisí na tom, od kdy začne pracovat nová Evropská komise. Takže já očekávám velmi intenzivní aktivitu finského předsednictví. Moje otázka. Co si myslíte o navrženém rozpočtu? E, který jí byl navržen současnou Evropskou komisí. Evropský parlament ten návrh odmítl. E, jak v tomto rozpočtu nahlížíte na ten návrh, pardon, jak byste chtěli zlepšit a rozšířit možnosti v rámci tohoto rozpočtu? A teď tady máme inovace, období průmyslové industrializace 4.0 Pan ministr hovořil o nových dovednostech a také řekl, že školení, trénink a kvalifikace nebyly doposud efektivní, čili má otázka zní, jaké řešení navrhujete v této oblasti, aby dospělé osoby mohly být vyškoleny co možná nejlépe, aby si osvojili dovednosti, které budou nezbytné pro průmyslovou revoluci 4.0. Strategie 2020 která eh, byla schválena, předvídala, že tady bude existovat celá řada osob s vysokoškolským diplomem. Ale eh, občané té střední úrovně s tím středoškolským vzděláním byli jaksi zapomenuti. A poslední otázka. Zaměstnanost. Polsko by chtělo mít směrnici. Já mám víc času, já kontroluji svou dobu. Kontroluji si čas. Promiňte připraví paní předsedkyně, teď pan Paten a paní Amsander se připraví. Děkuji. Já mám dvě otázky. Já jsem tak trochu zmaten odpovědí paní Pekonen k otázce o Brexitu a právech občanů po Brexitu. Spojené království zaručilo práva 3,1 milionů Evropanů ve Spojeném království. Vy navrhujete, abychom udělali to též pro občany Spojeného království v Evropě. To bych rád, abyste vyjasnila. Teď si také zeptám, raději bych, abyste uvažovali v širších souvislostech o Brexitu a jak k tomu došlo. Je proto řada důvodů, včetně eh, eh, eh, přísunu nelegálních migrantů do Spojeného království. Lidé přicházeli o práci, byly jim snižovány platy, lokální obce byly prostě pře byly vystaveny veliké zátěži, co se týče sociální politiky a sociálních přítěží. Minulý týden se hovořilo o tom, že svět potřebuje více Evropy, jsme slyšeli. A hovořilo se tady paní von der Leyenová o minimální mzdě, o Evropské kapitální unii, o konsolidaci a, a, a společném daňovém základu pro, da, pro zdaňování společností. Zdá se mi, že tady jsou velké rozdíly mezi jednotlivými národy, například mezi Řeckem a Německem, mezi Východem a Západem. Souhlasíte s tím, že tato politika provokována, pardon, provozována od zhora dolů nemá žádnou korelaci eh, 20 z fondu do, eh, šlo z těch základních nejdůležitějších strukturálních fondů šlo do Španělska a Itálie a přitom jenom 3 lidí tam nalezlo práci. Mm, prosím pěkně eh, máme tady, eh, že by snad možná v tom měly dělat více státy než Evropská unie. Děkuji mnohokrát. Teď má slovo paní Ensender a Připraví se paní Golmíny. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji. Pane ministře, paní ministrině, dnes je v Bruselu horko a všude v Evropě, i když to možná zrovna nepocitujeme tolik v tomto sále. A když je horko, dochází často k požárům všude v Evropě. A dnes ještě více než v normální situaci. Máme tady potřebu hasičů a zejména také práci dobrovolných hasičů, kteří často jsou nezbytní v těch venkovských oblastech jako první záchranáři pro naše občany tento systém dobrovolných hasičů je e, ve velké rizikové situaci na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora, e, který ve svém rozhodnutí řekl, že disponibilita těchto dobrovolných hasičů by mohla Eh, být jaksi snížena. A proto, eh, že by měla být dodržena směrnice o počtu hodin, a čili neohrožuje to dobrovolné hasiče, já bych ráda znala vaše stanovisko k tomuto nálezu Evropského soudního dvora a zda byste byli ochotni eh, nám pomoci, pomoci zemím, nejrůznějším zemím, abychom předložili odpovídající směrnice a viděli, jakým způsobem způsobem nalézt řešení pro to, abychom zachovali tento záchranný systém ve všech našich členských státech. Děkuji. Děkuji, paní Elizabet Salgomini, máte slovo. A připraví se paní Lenoir. Thanks a lot. Děkuji, paní předsedkyně. Mám obecnou poznámku a dvě konkrétní otázky. Tedy obecně Hovořili jste o obecném rámci, o sociálních podmínkách, o sociálním blahobytu, že je to prvotní předpoklad ekonomického růstu, že ekonomický růst musí jít ruku v roce se sociální ochranou a blahobytem občanů. Jak řekla paní Pekonen, štěstí nemá být jenom pro někoho, ale pro všechny. První otázka. Zmínila jste, paní Pekonen, starší lidi, seniory. Mohla byste být trochu konkrétnější? Hodně se hovořilo o zárukách pro děti, ale víme, že Evropa stárne a stárne. A tak bych se chtěla zeptat, co chcete udělat pro aktivní stárnutí a pro seniory vůbec? A druhá otázka se týká rovnosti pohlaví. Víme, že je tady již více doporučení na evropské úrovni, jak omezit třeba rozdíly v platech genderově založené nebo jak lépe vyvážit rodinný a pracovní život. Děkuji. Paní Lenoir, máte slovo a další, prosím, paní Zambeli, aby se připravila. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane ministře, paní ministrině. Já bych nejdříve chtěla Přivítáš že vaše ambice v tom smyslu, abychom měli více inkluzivní trh práce. Děkuji, pane minister, že jste hovořil o osobách s postižením. Samozřejmě. Přístup k práci je velice důležitý, ale právě pro osoby s postižením je ten přístup k práci velmi obtížný. A také pro osoby, které mají psychologické potíže, například v důsledku toho, že mají za sebou náročnou terapii, protože trpí rakovinou. Máme již Evropskou agenturu OCHA, která se eh, věnuje otázkám začlení do společnosti po rakovině, nebo zde máme eh, vyjádření text Evropského parlamentu o návratu do práce po úrazu či po nemoci. Tam se chce rada Eh, zohlednit práci, která již byla na tom povolí učiněna a co hodláte učinit pro to, abyste skutečně učinili z, této, eh, z tohoto závěru nějakou skutečnou přidanou hodnotu. A dále eh, připomínám tady konferenci finského předsednictví v Helsinkách, to je do, mám velice, jsem velice potěšený, že se bude konovat, ale zároveň velice lituji toho, že tato konference se bude konovat během plenárního zasedání ve Štrasburku. Děkuji paní Zambeli a paní Randinery. Prosím, připravte se. Buongiorno presidenti e colleghi membri. Děkuji. Dobrý den, paní předsedkyně, paní ministrině, pane ministře a dobrý den také kolegům. Děkuji finskému předsednictví že představilo svůj pracovní program na příštích šest měsíců. Jedna věc mě ale v prioritách chybí a to je důležitá věc. Týká se to nezletilých i zejména znevýhodněných nezletilých. Proto bych ráda nadnesla jedno téma. Budu hovořit o skandálním případu, který otřásl celou Itálii z Bibiana, což je region Emilia Romagna. Neboť tam eh, eh, existují Existuje mnoho kriminální činnosti, která je zaměřena právě na děti a nezletilé. Sociální pracovníci, lékaři a politici viděli, že děti si stěžují na zneužívání a na týrání eh, a to jsou věci, které jsme dříve tam neměli takovouto problematiku. Často se to bohužel stává i v kruhu rodinem či mezi přáteli. Pokud se tento skandál potvrdí, pokud se potvrdí jeho pravost, tak musím říct, že to celé je ještě propojeno s penězi, týká se o 100 tisíce eur, je to strašná věc, něco takového jsme v Itálii nikdy neměli, proto bych ráda tady z toho dělala nalehou záležitost parlamentní a ráda bych, abychom mm, k tomu věnovali určitou petici. Já sama jsem matka, takže něco takového se může týkat nás všech. Předsedkyně přerušuje. Paní Zambeli, na tomto místě na toto čas nemáme. Není, není to spravedlivé vůči ostatním, musím dodržet vaši řečnickou dobu. Teď paní Rodinelli, máte slovo a paní Vedren se prosím připraví. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zástupcům finského předsednictví v radě za to, že nám prezentovali své představy, hlavně co se týká oné ekonomiky pro blaho lidí. Napadly mě dvě otázky. Uh, a ty se ostatně už objevily v diskusi s koordinátory. Proto se vás zeptám na další podrobnosti v této souvislosti. Dlouholetá politika úspor je teď za námi a jejím důsledkem jsou hluboké sociální příkopy. Teď doufáme, že to sociální pilíř začne napravovat. Doufejme, že situace se zlepší, protože jednotný trh nezahrnul všechny. Dochází k velké deformaci konkurenceschopnosti. Doufáme, že finské předsednictví v radě se toho chopí je tady třeba velký problém nového dumpingu. Firmy sami rozhodují, jak budou platit a to na úkor rovných podmínek ve všech členských státech. Přitom se používá sociální dumping a snižování nákladů. A také už tu zaznělo, že minimální mzda by mohla být věcí, která by mohla ten problém ekonomických deformací vyvážit. Děkuji. Paní Vedren, děkuji paní předsedkyně. Vážený pane ministře, vážená paní ministrině, děkuji vám, že jste zavítali mezi nás. Stílíme, myslím, tyto ambice ku prospěchu sociální inkluze. Já jsem velice ráda, že máte toto téma takto jakožto důležité. Zejména jsem potěšena tím, že se věnujete Evropskému fondu pro přistupení se globalizaci. Ptám se, sdílíte postoj Evropského parlamentu v tom smyslu, abychom snížili ty Prahy na dvě 200 eh, pracovních eh, míst ztracených eh, během 6 měsíců a ne 250 za 4 měsíce. Jak chcete lépe zohlednit sociální pilíř při hodnocení evropského semestru a při doporučení, které z něj pak vycházejí? Děkuji vám. Děkuji vám a teď pan Saliba a poprosím paní Donat, aby se připravila. Za prvé vám děkuji, pane ministře, paní ministrině, za vaši prezentaci a přeji vám do vašeho předsednictví jen to nejlepší. Skoro 25 milionů dětí mladších 18 let je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením. Bohužel je to začarovaný kruh tito mladí lidé vyrostou, budou dospělí, založí rodinu a jejich děti také budou ohroženy chudobou. Je tedy potřeba, to zaznělo v těch projevech, je potřeba zaručit tětom, těmto dětem nějakou jistotu. To je myšlenka, kterou podporuje tento parlament i má politická frakce SAD. Proto by mě zajímalo, zda předsednictví zamýšlí chopit se této iniciativy a podporovat tuto iniciativu v radě a pokud tak budete dělat, tak se zeptám, zda jste ji začali diskutovat s členskými státy, abyste zjistili jejich prvotní reakce. Potřebujeme zajistit, aby všechny děti v Evropě, které jsou ohroženy chudobou nebo vyloučením, aby měli přístup k základním právům, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Ale daleko víc potřebujeme politické úsilí ze všech stran, tak abychom evropským dětem tyto záruky mohli poskytnout. Děkuji paní Anna Donat a poprosím pan Kaňas, aby se připravil. Děkuji. Tentokrát budu hovořit maďarsky. Děkuji. Chtěla bych se zeptat na dvě věci. Za prvé, zdůraznili jste, finské předsednictví zdůraznilo jako svou prioritu rovnost pohlaví. To velice vítám. Co se týká mest, od dob římských smluv roku 1957 se hovoří o rovných mzdách. Od té doby tady máme stále ten rozdíl. To znamená, rovné šance jsou stále ve hře. Kde finské předsednictví hodlá učinit nějaký pokrok? Jaké chcete učinit kroky k tomu, aby se ta situace odblokovala? A také by mě zajímalo, jak chcete zvýšit mobilitu a přístup ke kvalifikované práci. Myslím si, že je to důležité, ale přesto si myslím, že ona mobilita vysoce kvalifikovaných pracovníků se spíš rovná někdy brain drainu. Jak hodláte vyvažovat tyto problémy, protože v některých zemích, jako třeba v Maďarsku, je těžké poskytovat služby, když třeba doktoři a kvalifikovaní pracovníci všichni odejdou. Posledním řečníkem paní Ra- pan Rafael. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tady zazněla celá řeči, eh, řada věcí, které nezavazovaly k ničemu. Paní van der Leyenová se vyjadřovala k velice zajímavým věcem. Hovořila o minimálním platu a o eh, garanci pro děti, záruce pro děti. Také vás jsem poslouchal s velkou pozorností, ale domnívám se, že to, co jste tady říkali, se ubírá stejným směrem. Možná, že to je ten okamžik, kdybychom se měli domluvit na společných cílích bojovat eh, proti chudobě v Evropě. A je třeba abychom eh, prostě budovali jistotu, abychom postupovali proti těm, eh, kteří občany přesvědčují o tom, že Evropa není správnou cestou. Ale máme tady rozdíl mezi nadějí a očekáváním a možností, když vždyť vaše předsednictví bude skutečně jenom tři měsíce. Zavazuje se vaše předsednictví k tomu, že poskytne záruku pro budování spravedlivější, rovnější společnosti, lepší Evropy. Děkuji vám mnohokrát. Madame Rafaela. Paní Rafaela. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste přišli. Velice ráda jsem slyšela, že finské předsednictví eh, se domnívá, že Evropa nemůže plítvat svým lidským kapitálem. To samozřejmě znamená i boj s rasismem, protože to znamená vylučování jistých skupin ze společnosti. A pak se zeptám, jaká opatření chcete udělat, aby se tento problém řešil. A druhá věc, mladí lidé potřebují pozornost. Váš program říká, že všichni mají mít rovné šance bez ohledu na to, jaké mají pozadí, z jakého prostředí pocházejí. A já bych se chtěla zeptat, jaká konkrétní opatření navrhujete. Děkuji. Děkuji. A teď důležitá otázka. Je tu ještě někdo, na koho se třeba zapomnělo, kdo nedostal slovo, nemohl položit své otázky? Není tomu tak? Děkuji. A teď tedy druhé kolo odpovědí. Teď vám to opravdu nezávidím, pane ministře, paní ministrině. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Ano, skutečně. Není nám co závidět. Byla tady položena skutečně celá obrovská řada otázek, které pokrývají nesmírné množství oblastí. Pokusím se dělat takový přehled těch různých témat, které jste nadnesli, alespoň do té míry, jak to bude možné. Myslím si, že bychom mohli schrnout ty věci do tří velkých oblastí. Nejdříve je tady rozpočet, pak znalosti a pak ochrana pracovníků, tedy veškeré ty otázky, které se pojí s prací a pracovními místy. E, možná bych na závěr mohl učinit několik konkrétních příslibů. Nejdříve Brexit. To je skutečně na pořadu dne. Máme z toho velké obavy. Je jasné, že musíme zohlednit mobilitu pracovníků. Je tedy třeba se podívat na to, jaké budou ty lhůty, až dojde k realizaci Brexitu a v jakých podmínkách se realizace Brexitu bude odvíjet. Již jsem o tom hovořil s mnoha kolegy, zejména s těmi, kteří mají v gestci otázky zahraniční politiky. A říkám, jak jsem již hovořil, v říjnu se tomu budeme velice intenzivně věnovat. Vy jste rovněž zmiňovali globalizaci a fond pro přizpůsobení se globalizaci. Připomínám, že k tomuto tématu jsou závěry rady, které se opírají o elementy, které byly probrány i zde u vás na výboru. Toto je tedy otázka, která samozřejmě také se týká i Brexitu. E, budou trialogy, jsou naplánovány proto, abychom během našeho předsednictví tuto záležitost mohli dokončit. Dále jste zmiňovali země, které závisí na fosilních energiích, zejména na uhlí, s ohledem na tu ekonomickou transformaci. Možná bychom právě i zde mohli zmobilizovat fond pro přizpůsobení se globalizaci pro takovéto konkrétní případy. Nejdříve vyčkáme toho, co, na, co řekne paní van der Leyenová, jak ona by věděla takovýto fond přizpůsobení se, takový to fond pro spravedlivou transformaci. A pak jsou se samozřejmě i ty regionální fondy, například fond pro regionální rozvoj, který by v takovýchto případech mohl být využít a, čer, využít a čerpán. A nyní přejdu k EFS Plus a k finančnímu rámci. Je jasné, že během našeho předsednictví bude třeba, abychom v této věci pokročili, zejména pokročili v otázce víceletého finančního rámce. A co se týče ESF+, to je, myslím, stále ještě ten nejdůležitější nástroj v, sociální zá, v sociálních záležitostech, zejména pro realizaci sociálního pilíře. Rada je velice ráda, že zde máme tento návrh komise, který se právě týká vytvoření tohoto nástroje. Proto budeme v této práci pokračovat. Je třeba také zajistit flexibilitu a spravedlnost, co se týče používání tohoto nástroje. A my právě zahajujeme vyjednávání s parlamentem a byli bychom rádi, aby tato vyjednávání byla zahájena co možná nejdříve, tedy skutečně v příštích měsících. Digitalizace byla rovněž zmiňována s ohledem na podniky. Tady připomínám, radu pro zaměstnanost a sociální politiku a zdraví před dvěma týdny. Ta se věnovala přesně těmto otázkám, zejména otázce evropského semestru. A u této příležitosti bylo rozhodnuto, že třeba, aby se více investovalo do vzdělávání. Je jasné, že máme mnoho informací, podle kterých digitalizace bude hrozbou pro evropský růst. Ovšem digitalizace je nevyhnutelná. Potřebujeme mít v podstatě všude, v celém našem každodenním životě. U příležitosti rady, kterou jsem právě zmiňoval, jsme se věnovali detailně právě otázkám semestru. Semestr by měl lépe zohlednit právě sociální parametry. Neměli bychom se zaměřit pouze na růst při evropském semestru, ale měli bychom se zaměřit na to, aby ten růst skutečně vedl ke konkrétním výsledkům v každodenním životě občanů. A my, myslím, velice zastáváme právě takovéto zahnutí sociálních elementů do procesu evropského semestru. Nyní opět eh, k radě EBSCO, ze které se stane možná takový EXCOFIN. To byl takový žert, měli něco mezi EBSCEM a ECOFINem. Je jasné, že musíme posílit naši spolupráci, tak abychom dokázali posílit tu sociální stránku evropského semestru. Potřebujeme strategii v oblasti vzdělávání, tak, abychom mohli zohlednit veškerý vývoj, veškeré změny na tomto poli práva pracujících, otázky, které se týkají problematiky zaměstnanosti. Hovořili jsme o iniciativě, která se týká minimálního platu. Již se to řeší například v Německu a paní von der Leyenová to tedy i zmiňovala ve svém projevu. rádi bychom s touto věcí pokročili paní von der Leyenová ve svém projevu hovořila o dvou možnostech. Říkala, že buď budeme mít nějaké pracovní eh, podmínky tak trochu podle severského vzoru, anebo budeme mít v celé Evropě právě onen minimální plat. A nyní přijdu k těm slibům, jak jsem o nich hovořil. Je jasné, že nezaměstnanost mladých je příliš vysoká. Evropská unie musí jednat. Evropská unie už se tomu věnovala, udělala celou řadu dobrých věcí pro to, aby zlepšila postavení mladých na pracovním trhu. Máme tady záruku pro mládež, která již existuje řadu let. A my samozřejmě se tomu budeme rovněž věnovat. Můj předchůdce v úřadu velmi, nebo přikládá záruce pro mládež velmi velkou váhu. A Předsedkyně komise paní van der Leyen se nyní domnívá, že je třeba z toho přetavit trvalý prvek. Trvalý prvek evropské politiky. Takže této otázce se jistě během předsednictví budeme věnovat. Pro nás je záruka pro mládež součástí veškerých těch dobrých iniciativ. Chceme zajistit dobré služby pro mladé lidi, proto abychom řešili jejich velice velký problém s nezaměstnaností další slib. Rád bych poděkoval švédskému kolegovi, kteří hovořil o rasismu a xenofobii, což je samozřejmě zakázáno na trhu práce. Ovšem, tento zákaz by měl nabít konkrétní podoby. Je třeba, abychom měli jasná opatření pro to, abychom vymítili rasismus v pracovní oblasti. Budeme se tedy velmi věnovat těmto otázkám a zapojíme je do některých ze závěrů našeho předsednictví, pravděpodobně u příležitosti další rady EPSCO. Děkuji vám mnohokrát za vaše velmi cílené otázky a jsem rád, že jsem na ně měl příležitost odpovědět. Děkuji yritän... Děkuji za veškeré tyto otázky, které byly skutečně vynikající a pokusím se na ně odpovědět co možná nejrychleji. S ohledem na to, že během svého projevu jsem již byla velice vyčerpávající a také jsem, myslím, velmi konkrétně vyčerpávající věci uvedla, když jsem odpovídala na dotazy po prvním kole. Evropský semestr, k tomu bych se ráda vrátila. Tady je třeba abychom zohlednili to, co hodlá komise v této věci udělat. Komise chce eh, evropský semestr nějak, nějak vyvinout, přetvořit tak, aby právě mohla konečně zrealizovat sociální pilíř. Zmiňovala se zde také problematika bezdomovectví. Já jsem již eh, před chvílí uvedla, že Toto je, spadá do kompetence Kristy Mikonem, což je ministrině pro životní prostředí. Ovšem je jasné, že není příjemné poslouchat takto znepokojící informace. Já doufám, že nalezneme řešení pro tento problém. Nějakým způsobem by bylo vhodné, aby tady byla nějaká dohoda mezi komisí a Francií v této věci, aby se dořešila otázka bezdomovců. Mnozí z vás jste hovořili o řadě problémů, řadě nedostatků a mezer, které existují, ale je třeba si uvědomit, že se nyní nacházíme ve strategické etapě, což vysvětluje, proč tady tedy ještě nemáme zcela konkrétní elementy, jak zaplnit ty nedostatky a odstranit veškeré mezery. My samozřejmě budeme konkretizovat naše práci až tedy komise také začne, tedy se náplno rozběhne a samozřejmě budeme úzce spolupracovat i s chorvatským a německým předsednictvím. Vypracujeme konkrétní elementy pro to, abychom řešili problematiku, o které se dnes hovořilo, a to strategickým způsobem. Naším cílem, opakuji, je podpora blaha občanů. Učiníme vše, co je v našich silách, abychom to tento náš cíl skonkretizovali. Nemusíme, ale nemůžeme učinit vše sami. Budeme potřebovat podporu všech členských států, podporu komise a také vaši podporu, proto abychom zajistili blaho občanů v celé Evropské unii. Když jsem odpovídala na první kolo otázek, tak jsem odkazovala či hovořila o Brexitu a hovořila jsem o nařízení, které existuje v této věci. To je, to je nařízení ze začátku roku, které zajišťuje práva sociálního zabezpečení pro státní příslušníky Velké Británie a dokonce i pro případ tvrdého Brexitu. To jsem říkala. Dále otázka stárnutí seniorů je jasné, že seniori potřebují péči, ale opakuji, tady hovoříme o věcech, které spadají do kompetence členských států. My tedy můžeme pouze v této věci něco učinit na úrovni našich samotných členských států. Otázky rovnosti jsou rovněž velice důležité. Mr. Blumbit odpovídá za tuto specifickou oblast. Je jasné, že na úrovni rady budeme vést politické debaty o této věci, ale pravděpodobně až v prosinci. Nyní eh, rakovina eh, jakožto profesní choroba, která je velkou příčinou úmrtí v Evropě. Je to asi 100 tisíc úmrtí ročně. Je to skutečně naprosto hrozivá situace, to číslo je strašné a proto si myslím, že se to musíme věnovat, musíme na tom pracovat a musíme tedy eh, asi nějakým způsobem nově nastavit veškeré ty prahy a limity, které momentálně existují pro vystavení se karcinogenům na pracovišti. Je třeba mít tedy lepší limity, abychom zajistili, že už nebude docházet k takovýmto úmrtím. Děkuji. Děkuji. Teď je na čase, abych se s vámi rozloučila, s paní ministrní, s panem ministrem. Děkuji jim oběma za to, že přišli, za to, že odpovídali na naše otázky a vám děkuji za vaše otázky, které jsou důkazem našeho, vašeho velice hlubokého zájmu o spolupráci s finským předsednictvím. Jménem nás všech vám přeji při předsednictví jen to nejlepší a těším se na další spolupráci s vámi.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 Tak, teď je to v pořádku, takže končím hlasování. A výsledek je pro 43, proti 3, zdrželi se také 3. Děkuji vám. To znamená, že tento návrh, na opravená verze byla přijata. There další bod pořadu jednání, mohu-li vás poprosit o tu úplně poslední věc. Máte někdo něco do bodu různé? Chce někdo otevřít nějaké téma, říct něco? Ano, paní Zalevská. O čem prosím chcete hovořit? Paní předsedkyně, děkuji sekretariát potvrdil a chci říct, že jsem nepřekročila svůj časový rámec. Během mého příspěvku mi byla odebrána půl minuta. Akceptuji to, co říkáte, byly tady totiž jisté problémy a nedošlo totiž k tomu, že by se od odpočítával vám nový čas, proto se vám omlouvám, nehovořila jste tři minuty, ta čísla, která byla vidět, nebyla skutečná. Hovořila jste minutu a půl a prosím, abyste přijala mou omluvu. To je tedy konec pro dnešek a ještě uh, informace o příští schůzi. Jednu jsme zrušili 2. září, to asi všichni víte. Příští schůze 3. září v 9 hodin ráno. Tak, teď vám všem děkuji. Přeju vám horký krásný den. And the coordinate